Ladies and gentlemen, good morning. Dámy a pánové, dámy a pánové, dobré ráno. Takže začneme hlasováním, ale vidím, že pan Stikander si žádá o slovo. Tak prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Velmi krátká otázka. Tento náš výbor se musí vyjádřit k jedné záležitosti, což je, myslím, že velmi jasné. Musíme se vyjádřit a nějakým způsobem také vyjádřit naši lítost nad tím, co se stalo v Ekvádoru. Jde opravdu o neuvěřitelnou katastrofu, o humanitární krizi a katastrofu, která se vyžádala stovky a tisíce obětí. Ekvádor je přátelskou zemí, je to země, která s Evropskou unii podepsala multilaterální dohodu a já jsem šéfem delegace EU a anské státy a já bych byl velmi rád, kdybychom vyjádřili naše politování a naše lítost nad tím, co se stalo v, tom, v této přátelské zemi. Děkuji mnohokrát. Srdečně vám děkuji. Ano, myslím si, že to je zcela samozřejmé je zcela samozřejmé, abychom my vyjádřili opravdu lítost nad tím, co se stalo. Musíme samozřejmě vyjádřit eh, soustrast eh, všem rodinám a všem obětem a pozůstalým, protože to vypadá tak, že eh, je to katastrofa, která si vyžádala opravdu doposavat nepoznané množství obětí a vidíme, jak matka příroda je opravdu daleko, daleko silnější než my lidé a je opravdu všemocná a velmi často dochází tedy k dramatickým situacím, které ve velkých částech ve větších částech Evropy v podstatě vůbec se nemohou odehrát, eh, protože tam samozřejmě to k takovýmto zemětřesím docházet nemůže, nebo minimálně v našich zeměpisnějších škách k tomu v posledních desetiletích nedosta, eh, ne, mm, jak se se to nekonalo. A já bych v tuto chvíli poprosil o minutu eh, ticha. Ich danke Ihnen, dass Sie sich erhoben haben. So, meine Damen und Herren. Dámy a pánové, Dámy a pánové, začneme tady hlasováním a budeme tady hlasovat o Filipínách. Tady budeme hlasovat třikrát. Takže za prvé tady máme v první řadě tady otázku koncenzu. Spravodaj tady k tomu nemá co dodat a já bych v tuto chvíli poprosil o elektronické hlasování. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Takže 52 mm, pro, 60 ano, 52 pro a 3 se zdrželi, tak a v tuto chvíli <clears throat> máme draft recommendation, the draft council decision on the conclusion on behalf of the union, takže jde o rámcovou dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unii a Chorvatskem, také v souvislosti se stejnou eh, záležitostí. Takže prosím, hlasujeme. Co se týče Chorvatska, takže hlasujeme, prosím. Tak, hlasování je u konce. Takže 52 pro, 2 proti, 6 se zdrželo. Přijato. A v tuto chvíli přicházíme tedy ke zprávě samotné. Já bych velmi rád v tuto chvíli poděkoval všem stínovým zpravodajům. Já si myslím, že tady jsme se všichni snažili i v oblasti lidských práv a jiných oblastech eh, zohlednit ale prosím o porozumění a pochopení toho, že se nám nemohlo podařit opravdu zapracovat úplně, úplně všechny pozměňovací návrhy. Nicméně doufám, že ty hlavní myšlenky vycházející z těch pozměňovacích návrhů se opravdu dostaly do této nové verze. Znamená, já v tuto chvíli mohu říct, že samozřejmě těch pozměň, bylo velmi mnoho pozměňovacích eh, návrhů, se kterými bych mohl souhlasit, ale prostě se to tam všechno nevešlo. To znamená,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 proti, zdrželi se zamítnuto 46, pro, proti, zam, eh, přijato 47 pro, proti, zdrželi se přijato 48 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijato a v tuto chvíli přicházíme 53, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 54 pro, proti, zdrželi se přijato, 56 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 57 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato, a trojka, pro, proti, zdrželi se přijato. A v tuto chvíli jsme u u 1,70, říká pan předseda? Ne. 68. Tak 68 pro, proti, zdrželi se přijato, 71 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijato, 73 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 74 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 78 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 86 pro, proti, zdrželi se, přijato. 87 pro, proti, zdrželi se, přijato. 88 pro, proti, zdrželi se, přijato. 11 pro, a tak tady máme hlasování unblock, takže pro, proti, zdrželi se, přijato. Hači Georgiu, čtrnáctka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, patnáct pro, proti, zdrželi se zamítnuto, šestnáct pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 19 pro, proti, zdrželi se. Tak ještě jednou 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Tak ještě si to vyříme elektronicky. Já si myslím, že je to přijato. Takže hlasujeme elektronicky 19.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 proti. Tak to si ověříme elektronicky. Takže dáme všechny návrhy pana Bytykofera unblock. Takže hlasujeme od 29 až po 33 unblock. Takže já jsem říkal 30, od 30 po 33. Takže od třicítky do po 630, kde pro? Takže můžeme hlasovat od 29 po 31 a poté, ale od 29 už jsme hlasovali. Já už jsem se přece já jsem se ptal a všichni souhlasili. Takže víte co, budeme to všechno hlas, budeme ovšem hlasovat individuálně. 30 pro, proti, tak si to ověříme. Tak hlasování je u konce. Hlasování je u konce. Tak zamítnuto, 31 pro. Proti? Zamítnuto. 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35, kde pro, kde proti, Zdrželi se? Tak si to ověříme elektronicky. Hlasování je u konce. Zamítnuto 28 pro, 630 proti. 36, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Tak to stejné, zamítnuto. 1, 2 a 3. Tak to jsou identické návrhy, to vůbec nevím, jak se to mohlo panu zpravodaji podařit. Takže kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pět, šest a sedm. Kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se přijato. Osmička pro? Proti? Zdrželi se přijato. Devítka, kde pro? kde proti? Zdrželi se přijato. Desítka, kde pro? kde proti? Zdrželi se přijato. A elektronické hlasování o celém návrhu, takže hlasujte, prosím. Can have these identical amendments? How is that possible? Yeah, nevertheless. The vote is closed. I would like to... Hlasování je u konce. Tak přijato 57 pro, 3 proti, 5 se zdrželo. To znamená, že zpráva je tímto přijata a gratulujeme. Tak a teď přecházíme k další zprávě. Takže mm, začneme zprávou pana Van Ordena protože pan Zdrojevský o to poprosil. Takže samozřejmě, pokud jste o to požádali. Pane zpravodaje, máte k tomu nějaké připomínky? Chcete k tomu něco říci? Děkuji, pane předsedo. Ta setkávání se zpravodaji i se stínovými zpravodaji byla opravdu velmi dobrá a ono se to potom samozřejmě všechno měnilo tam a zpátky, nicméně já doufám, že všichni budou následovat má doporučení. Děkuji vám v tuto chvíli. Děkujeme. A teď přejdeme kde ve dva, takže kde pro, kde proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh číslo jedna, kde pro, kde proti, zdrželi se, přijato. 63, kde je pro, kde je proti, zdrželi se, přijato. 64 pro, proti, zdrželi se, přijato. 65 pro, proti, zdrželi se, přijato. 67 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A přecházíme k pozměňovacímu návrhu 75. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 76 pro, proti, zdrželi se, přijato. 77 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh číslo 3, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 9.6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 87. Ne, 85, opravuje se pan předseda, 85 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tak, ověříme si to elektronicky. The vote is closed. Hlasování je u konce. Zamítnuto 29 pro, 35 proti. Zamítnuto 87, kde pro? Kde proti? Zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti. Zdrželi se, přijato. 95, kde pro? Kde proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 5. kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 102. kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 103. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 105. kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Sto šest. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 107 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 108 pro? Proti? Zdrželi se? Tak ještě jednou. Takže 108 pro. Proti. Přijato. Tak, hlasování u konce. 38 pro, 28 proti. Kompromisní návrh číslo 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh číslo 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 114 pro? Proti? Tak to si ověříme elektronicky. tak hlasování je u konce. Zamítnuto. 119 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh číslo 8, kde pro, kde proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh číslo 9, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Dvacítka, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh číslo 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Jedenáctka, pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvanáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. Třináctka pro, proti, zdrželi se, přijato. Dva a třicítka pro, proti, zdrželi se, přijato. Tak to si uvěříme elektronicky. Hlasování je u konce. 39 pro, 27 proti. Přijato. 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 38. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 39. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní návrh 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijeto. Osmnáctka pro. Proti. Zdrželi se. Přijeto. Jednička, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Tak, ověříme elektronicky. tak za to dostanu grapu. Tak hlasování je u konce. Aha, tak na tu grapu vás asi budu muset pozvat já.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 Hlasování je u konce. Takže 58 pro, 6 proti, 2 se zdrželi, přijato a gratuluji. Ale myslím si, že tady máme víc pozměňovacích návrhů než těch úvodních ustanovení. Tak, pane Kuzo, prosím. Děkuji, pane předsedo, pouze vám chci říci za GUE NGL, tak my jsme již představili náš, eh, naší zprávu o menšinách a samozřejmě jsme ji poslali také sekretariátu. Děkuji, to je vše. Děkuji, děkuji. No, no we have Mr. Kovacev. He has arrived? No. Tak je zde, je zde pan Zdrojevský? Tak, můžeme tím začít. Takže jde o vesmírné kapacity evropské bezpečnosti a obrany. You have something to say? No? Chcete k tomu něco říci? Ne? Tak začneme. Kompromis jedna, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Dvojka pro, proti, zdrželi se přijato. A dostáváme se k 2,60 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijato. 69 pro, proti, zdrželi se přijato, 71 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijato, 5 pro, A kde jsem? Kde je ta pětka? Tady. Proti. Zdrželi se přijato. A 85 pro, proti, zdrželi se, přijato. Šestka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 92. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 93 pro, proti, zdrželi se, přijato. 101 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 105 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh číslo 8 pro, proti, zdrželi se přijato. 115 pro, proti, zdrželi se přijato. Devítka pro, proti, zdrželi se přijato. 124 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromisní návrh číslo 10 pro, proti, zdrželi se Přijato. 135, kdo je pro, proti. Tak, socialisté, jste ještě s námi? Jak jste hlasovali? Takže 135, kdo je pro, proti, zdrželi se, tak ověříme si to elektronicky. Hlasování je u konce. 32 pro, 34 proti, 136, kde pro, proti, zdrželi se. 137 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Dagegen. Kompromisní návrh 11 pro, proti, přijato, přijato. 143 Kompromisní návrh 12. Přijato. 149 pro. Proti. Zdržel se, musíme ověřit. Zdá se, že bylo přijato. Třicet šestku dvaceti devíti přijato. Kompromisní návrh 13 pro, proti, zdržel se přijato. 159 pro, proti, přijato. Kompromisní návrh 14 pro, proti, zdržel se přijato. Ještě si to ověříme. Hlasování ukončeno. Čtyřicet ku 21 přijato. 166 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 168 pro, proti, zamítnuto. 167 pro, proti, zdrželo se přijato. 169 pro, proti, zdrželo se přijato. 170 pro, proti, zdrželo se přijato. 171 pro, proti, přijato. Teď tedy 171 pro, proti, přijato. Kompromisní návrh 15 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 16 přijato. 183 pro, proti, přijato. 184 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 17 pro, proti, zdržel se přijato. 190 pro, proti, zdrželo se přijato. 191 pro, proti, zdrželo se přijato. Kompromisní návrh 18 pro, proti, zdrželo se přijato. Sto devadesát sedm pro, proti, zdrželo se zamítnuto, ještě ověříme. Hlasování ukončeno. Dvacet tři ku třiceti osmi zamítnuto. 198 pro, proti, přijato. Hlasování ukončeno. 39 ku 26. 200 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 199 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 19 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 20 pro, proti, zdržel se přijato. 23 pro, proti, zdržel se, ověříme. Ale zdá se, že bylo přijato. Zamítnuto. 31 ku 35. 120 je promiňte, 21. 31. Pro, proti, zdržel se, to, 30. Pro, proti, zdržel se, přijato. A možná, že by nám socialisté mohli přinést kafe. To už je pozdě, odpovídají socialisté. Takže 32. Pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 22. Pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 36. Pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 23. Pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 42. Pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 43 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromisní návrh 24 pro, proti, zdržel se přijato. Komp- návrh 47 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 25 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis, návrh 53 pro, proti, zdržel se, přijato. 54 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 55 pro, proti, zdržel se, přijato. Jednička pro, proti, zdržel se, ověříme. 24 ku 42 má zamítnuto. Dvojka a trojka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Čtyřka pro. Proti. Ověříme. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Pětka. Pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Šestka pro, proti, zdržel se. Přijato. Sedmička pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. A otvírám elektronické hlasování. Končím. 42 zu 15 bei 10. 42 ku 15, 10 osob se zdrželo. Já gratuluji k přijetí. Pan Kozu? Děkuji. Jenom vás chci informovat, že GUE NGL předložilo zprávu k tomuto tématu, kterou odeslalo sekretariátu. Děkuji. Tím je to eh, řečeno. A dostáváme se ke zprávě Kovačev. K valnému eh, zasedání OSN. Chce k tomu zpravodaj ještě něco říci? Ne, takže přijdeme hned k hlasování. Já chci něco říci. Chci vás jenom informovat, že jsem stáhla druhou část mého návrhu k pozměňovacímu návrhu 190, aby to bylo jasné. Děkuji. 36. Takže hlasujeme. Pozměňovací návrh 36 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 1 pro, proti, zdržel se přijato. 190. Jenom ta první část. Budeme hlasovat jenom k té první části, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 81 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 2 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 3 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 4 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 5 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 6 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 7 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 8 pro, proti, zdržel se přijato. 86 pro, proti, zdržel se přijato. 90 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 91 pro. Osmdesát sedm pro, proti, zdržel se, musíme ověřit. Hlasování ukončeno. Čtyřicet čtyři ku dvaceti. Přijato. 88 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 89 pro, proti, zdržel se, přijato. 91 pro, proti, zdržel se, přijato. 92 pro, proti, zamítnuto. 93 pro, proti, zdržel se, přijato. 94 pro, proti, zdržel se, přijato. 95 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 9 pro, proti, zdržel se, přijato. Může s tím někdo něco udělat? Aliens. Otherwise, take a stone, take a stone. A nebo můžete vrhat kamení. Okay. Kompromis 9, ne? Yeah. Kompromis 9. Takže kompromisní návrh 9 pro, 100. Ne, dostáváme se tím k návrhu 100. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Myslím, že bylo přijato, ale ověříme. Hlasování ukončeno. 41 ku 25 přijato. 101. Pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromisní návrh 10 pro, proti, zdržela se přijato. 207 pro, proti, zdržela se přijato. Kompromisní návrh 11 pro, proti, zdržela se přijato. Kompromisní návrh 12 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 13 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 115 pro, proti, zdržel se při, eh, zamítnuto. 14. Kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 119 pro, proti, zdržel se. Ověříme. Hlasování je ukončeno. 35 k 31 přijato. Kompromisní návrh 15 pro. Proti zdržela se přijato. 131. Pro. Proti. Zamítnuto. Kompromisní návrh 17 pro. Proti zdržela se přijato. Kompromisní návrh 18 pro, proti, zdržel se přijato. 180 ve dvou částech. Ne, první část byla stažena, takže jen druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. prověříme. Hlasování ukončeno. 28 k 38 zamítnuto. Kompromisní návrh 17. Eh, Kompromisní návrh 19. Pro, proti, držela se přijato. Kompromisní návrh 20. Pro, proti, zdržel se, přijato. 147 pro, proti, zdržel se, přijato. 148 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 166 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 186 pro, proti, držel se, ověříme. Hlasování je ukončeno. 35 k 31 přijato. Kompromisní návrh 21 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 171. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 173 pro, proti, drželo se zamítnuto. 174 pro. 912. Kdo je pro? Proti. Držel se ověříme. Hlasování ukončeno. 35 k 30 přijato. 174 přijato. 178 pro proti zdržel se zamítnuto. Socialisté se neúčastnili, jenom ani jediný socialista nehlasoval. já žádám socialisty, aby se aktivně účastnili hlasování. 178, kdo je pro? Wer alle abgestimmt, dann ist geschlossen. Pokud všichni hlasovali, tak jsme to ukončili. 34 ku 30 přijato. 179 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 911. S ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 181 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 182 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 183 pro, proti, zdržel se, ověříme. Hlasování ukončeno. 36 29 přijato. Kompromisní návrh 22 pro, proti zdržel se přijato. Návrh 215 pro, proti zdržel se. Ověříme. Hlasování ukončeno. 35 ku 30 přijato. 216, zamítnuto. A nyní se musím zeptat, jestli prostě socialisté se rozhodli, že se nebudou účastnit. Potřebuju to vysvětlit, protože jinak ztrácíme čas. Nikdo ze socialistů zatím vůbec nehlasoval. A to nás stojí čas. Takže Havede, já tě žádám, aby si se účastnil hlasování. Frakce 217. Kdo je pro, proti? Zdržel se? Ověříme. Ukončeno. 27 ku 32 má zamítnuto. 200 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 201. Pro, proti, drželo se zamítnuto. 206. Pro, proti, držel se zamítnuto. 210 pro, proti, držel se zamítnuto. 211 pro, proti, ověříme. Hlasování ukončeno. Třicet dva ku třiceti třem. Zamítnuto. 214 pro, proti, zdržel se. 214 pro, promiňte, 212. Takže kdo hlasuje k 212? Pro, proti, zdržel se zamítnuto. 214 pro, proti, zdržela se přijato. 216 pro, proti, zdržela se ověříme. Hlasování ukončeno. Přijato. 218 pro, proti, zdržela se zamítnuto. 219 pro, proti, zdržela se Přijato. 220 plus ústní pozměňovací návrh pro, proti, zdrželo se přijato. 19 pro, proti, zdrželo se přijato. 20 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 23 pro, 21. Omlouvá se pan předseda 21 pro, proti, držela se přijato. 22. Zamítnuto. 30, 23. Pro, proti, zamítnuto. 24 pro, proti, 23. Ověříme. Kdo to chtěl ověřit? Kdo to byl? Neuvěřitelné. 24. Přijato těsnou většinou 61 ku 4. Takže 24, kdo je pro, proti, Zdrželo se, přijato. 25 pro, proti, Zdrželo se, přijato. 26 pro, proti, Zdrželo se, přijato. 27 pro, proti, Zdrželo se, zamítnuto. 28 pro, proti, zamítnuto. 29 pro, proti, držel se, přijato. 30 pro, proti, držel se, přijato. 33 pro, proti, držel se, zamítnuto. 31 pro, proti, Třicet jedna pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. 32 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdržel se, přijato. 35 pro, proti, zdržel se, přijato. 1 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdržel se, přijato. Trojka pro, proti, zdrželo se z přijato. Čtyřka a pětka pro, proti, zdržela se zamítnuto. Šestka pro, proti, zdrželo se zamítnuto. Osmička pro, proti, přijato. Devítka pro, proti, Přijato. Desítka pro. Proti. Zdrželo se přijato. Jednička pro. Proti. Zdržela se přijato. Dvojka pro. Proti. Zdržela se přijato. Troj, třináctka pro. Proti. Zdržela se přijato. Čtrnáctka pro. Proti zdržela se zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh pana zpravodaje číslo 1, kdo je pro, proti, zdržela se přijato. 15 pro, proti, zamítnuto. 16 pro, proti, zdržela se přijato. 17 pro, proti, zdržel se přijato. 18 pro, proti, zdržel se, přijato. A závěrečné elektronické hlasování. Abschließend geschlossen mit 49. 49 ku 11. A já musím říct, když tento výsledek porovnám s výsledky na jiných výborech u nás, se dá říct, že stanoviska procházejí vel, vě, velkou většinou. Myslím, že k tomu přispívá dobrá práce zpravodaje, stínových zpravodajů a koordinátorů. Protože pravidelně se nám daří stanoviska schvalovat velkou většinou. A nyní se dostáváme k revizi víceletého finančního rámce na období 2014 až 2020 příspěvek parlamentu předcházející návrhu komise. Zodpovědný výbor je eh, rozpočtový za nás vypracovala návrh eh, Nina Jill a já jí dávám slovo. Děkuji, pane předsedo, kolegové. Jsou V současném kontextu je, hraje zahraniční politika velmi důležitou roli, vzhledem k tomu, že řešíme hned několik mezinárodních konfliktů a proto je důležité, aby se i výbor AFE důrazně vyjádřil k víceletému finančnímu rámci. Já už jsem se setkala se stínovými zpravodaji, proběhla první výměna návrhů 7. Eh, dubna a také jsem se Eh, setkala se zástupci relevantních služeb komise, ale dovolte mi teď tedy rychle projít některé zásadní body. Kapitola, která hovoří o službě pro vnější záležitosti, Pane předsedo, mohli byste se pokusit soustředit na to, co tu říkám? A ne, si dále povídat, děkuji. Jde jenom o peníze, o nic víc. Takže kapitola 4, která řeší Evropskou službu pro vnější záležitosti, je oblast, kde tady jsou ty potřeby největší, kde situace je skutečně krizová, a to i v našem sousedství, na Ukrajině, v Sýrii, v Libii. To jsou problémy trvalého charakteru a zrovna tak které se nepodaří rychle vyřešit uprchlickou vlnu. V posledních měsících, kdy mm, vstoupil v platnost tento víceletý finanční rámec, došlo k celé řadě živelných pohrom. A taky si musíme uvědomit, že naše vlastní politické priority když jsme hlasovali o rozpočtu, tak se týkaly hlavně rozvojových politik. My si nemůžeme dovolit ignorovat AFKO a rozvojový svět. A současně všechny politiky, které se týkají eh, migrace a uprchlické krize, taky nemůžeme ignorovat, takže musíme řešit dlouhodobé výzvy kde my jako výbor i Evropská unie jsme se zavázali k silným krokům pro to, abychom dosáhli e, výsledku. Takže já ve svém návrhu apeluji na e, přeskum e, této kapitoly, ale ne, není potřeba, je, tedy je potřeba zvýšit jak položky závazků, tak platet, na, tak, abychom mohli naplňovat naše E, závazky a programy a musíme být schopni zajistit reakci na humanitární krize, e, ke které, což probíhá paralelně. E, nedávné krize ukázaly, že existující mechanismy flexibility jsou nedostatečné co do objemu i flexibility, abychom byli schopni náležitě reagovat nástroj flexibility byl zcela vyčerpán za první dva roky. Co komise odpověděla, je tedy tak, že vytvořila celou řadu nástrojů ad hoc pro Syrii, Afriku, Středoafrickou republiku a jeden pro uprchlíky e, v Turecku. Já v zásadě nemám problém Eh, s, eh, s tady tím, ale ono to obchází vlastně vstupy Evropského parlamentu a my bychom se měli raději soustředit na nástroje, které může parlament ovlivnit, protože eh, pak můžeme zajistit nějakou odpovědnost a transparentnost. Takže já jsem přesvědčená, že přeskoum víceletého finančního rámce umož, umožní e, řešit situaci si s posílením nástroje e, flexibility a získání dodatečných zdrojů tam, kde je potřeba. Taky si myslím, že nouzové financování v případě krizí a neočekávaných situací je třeba pokrýt zvláštním nástrojem, v rámci stropu víceletého finančního rámce. A mm, takže e, si myslím, že možnost přesouvání prostředků mezi kapitolami by nám umožnilo reagovat na vyvíjející se výzvy, což za stávajícího stavu není možné. A e, vzhledem k tomuto přes, přes, přeskumu Eh, také vnější zdroje financování eh, by také měly být předmětem přeskumu, když se podíváme na eh, tedy ty návrhy, abychom zajistili lepší, konzistentnější koordinaci a mm, v rámci toho procesu do budoucna potřebujeme lepší koordinaci. Takže po schůzkách se stínovými zpravodaji a s komisí si myslím, že toto jsou klíčové otázky hmm, byla jsem omezená počtem slov, které je potřeba, eh, které, které lze použít, takže bylo potřeba se vyjadřovat velmi stručně. Ale myslím si, že tady je prostor pro pozměňovací návrhy a vím, že celá řada kolegů nějaké předloží, takže se těším na reakce ostatních kolegů, abychom se domluvili, co do toho dokumentu zahrnout. Děkuji. Takže pokud mi dovolíte, tak tomu něco řeknu. Já si myslím, že tady bychom do toho měli opravdu zasáhnout zcela zásadně. Protože si vzpomínáte, jak to bylo právě u toho plánování toho víceletého finančního rámce od roku 2014, hlavně tedy pro oblast zahraniční politiky, je velmi důležité, aby nedocházelo k těm úsporám, ke kterým již začalo docházet v rámci tohoto plánu. V tuto chvíli už v podstatě operujeme s penězi, které jsou určené pro následující léta. To znamená, že jednoho dne v podstatě ty zdroje vyschnou. To znamená, co se týče tady toho stropu pro kapitolu 4, tak tady ten musí být samozřejmě navýšen, stejně tak, jako musí být navýšena flexibilita, protože tady hovoříme opravdu o zcela zásadní nezbytnosti pro eh, následující vývoj celosvětové zahraniční politiky, včetně tady našich aktivit v rámci tedy té uprchlické krize. Je to velmi zásadní i pro politiku sousedství. A i z toho důvodu rozhodně podporuji a povzbuzuji všechny, včetně tedy tady paní zpravodajky, eh, kteří se tímto zabývají, aby byly opravdu co nejdůslednější. A pan Preda má slovo. Děkuji, pane předsedo. Kolega Arno Donjon je zpravodaj za naši frakci. Bohužel nemohl se dnes dostavit, takže mě požádal, abych jeho poznámky řekl za něj chce poděkovat paní Nině Gil za její práci a je toho názoru, že přeskum víceletého finančního rámce, který si naše frakce přála, je nezbytná pro to, abychom přizpůsobili rozpočet stávajícím podmínkám a je to příležitost eh, odhadnout naléhavá opatření, která je třeba přijmout. Arnaud Danjean podporuje zprávu zpravodajky především v následujících bodech. Nutnost přes zkoumat strop kapitoly 4. Eh, Rozpočet totiž neumožňuje reagovat na politické závazky, které máme. Dále migrační tlak a, a, tlak a eh, migrační krize eh, nemohou odstavit ostatní programy. Potřeba reformovat mechanismy flexibility, potřebuje více transparentnosti. Další důležitý bod pro naši frakci je rozpočet na základě e, výkonnosti a vlastní zdroje. Vidíte, jak tam míchá francouzštinu a angličtinu, tak ty bude přímo Eh, řešit eh, rozpočtový výbor. Takže je potřeba omezit se na to, co je v kompetenci výboru a fed. Pan eh, Danžan považuje návrh za uspokojivý a těší se na spolupráci se spravodajkou, aby zdůraznil dva body, a to je bezpečnostní prostředí Evropské unie a za druhé potřebu efektivnějšího využívání prostředků. Děkuji vám za pozornost. Hvala lijepa predsjedniče Brok. Evo kao i zamjenski član. Děkuji, pane Broku. I jako zastupující člen v rozpočtovém výboru bych možná mohl říci něco eh, k této zprávě kolegyně Jill. Ano, my jako parlament bychom na tom měli trvat a je velmi důležité, že na tom trváme. To znamená, že ten přeskum musí opravdu proběhnout ještě v tomto roce. Protože když jsme tehdy vyjednávali ten víceletý finanční rámec, tak jsme samozřejmě nemohli zohledňovat všechny ty události, ke kterým eh, došlo v minulé době protože ty samozřejmě měly měly a mají zcela zásadní vliv na náš eh, rozpočet. Kromě toho, ten aktuální rozpočtový rámec je menší než ten víceletý plán, který jsme měli od roku 2007 až 2013. To znamená, že se musí opravdu přizpůsobit těm aktuálním výzvám, protože pokud chceme opravdu jednat v souladu s našimi principy a s hodn- našimi hodnotami, no tak musí být přizpůsoben. A já doufám, že my takovým způsobem jednat budeme a že tak bude jednat i komise, že přijme příslušná opatření, protože samozřejmě tady tady potřebujeme nové investice do ekonomiky, ale kromě toho u toho přeskumu se nemůžeme omezit pouze na některé věci, které úzce souvisí jaksi s těmi eh, nedávnými událostmi. Musíme posílit i ty již existující nástroje, hlavně ty nástroje, u nichž došlo k absolutnímu vyčerpání, to znamená vše, co se týče tedy kapitoly 4, co bylo zmíněno. A tímto způsobem se také postavit té uprchlické eh, krizi. To jsme vlastně už mohli vědět i předtím, eh, protože ty stropy byly opravdu velmi striktní a mohli jsme již předpokládat, že s tím budou problémy. Nicméně je třeba si uvědomit také opravdu jedinečnost a výjimečné charakteristiky evropského rozpočtu, protože byly vytvořeny nové fondy pro Sýrii, pro Afriku a i pro Turecku. A proto souhlasím s kolegou Predou, a také s, kol, s, se stínovými zpravodajemi, že potřebujeme flexibilitu a potřebujeme také schopnosti rychle reagovat na vzniklé situace, tak abychom mohli reagovat na všechny krize. A všechny krize z nedávné doby nám ukázaly, že musíme být schopni této rychlé reakce a na tuto rychlou reakci také potřebujeme dostatečné prostředky a proto musíme zavést tedy sanaci těch současných eh, prostředků a proto také zcela zcela souhlasím s tím, že zpravodajka i nadále bude vyjednávat s Evropskou komisí a doufám, že ty prostředky, které budou určeny pro zahraniční eh, politiku i v rámci tedy globálních strategií Evropské unie budou tedy e, navýšeny a že budou také prioritou, tak abychom se opravdu mohli našim prioritám věnovat. Děkuji. Děkuji, paní Žil. Děkuji, pane předsedo. Vy jste řekl přesně to, co já jsem říkala na úvod. To znamená, trpíme škrty, které komise eh, jak si učinila v eh, kapitole 4 VFR a teď čelíme daleko větší poptávce. Čili já z toho vyvozuju, že všichni se shodujeme na tom, že musíme vydávat prostředky efektivně, musíme stanovit jasné priority, ale je potřeba ten rozpočet navýšit, nebo tedy ty, tu položku navýšit, protože jinak nebudeme schopni čelit e, a, a plnit své povinnosti, eh, hlavně mm, mm, v oblasti cílů, které jsou pro náš výbor stěžení. E, eh, beru na vědomí, co říkal pan Preda e, ohledně vlastních zdrojů a s tím, že teda to bude zkoumat rozpočtový výbor a já si myslím, že bezpečnostní otázky, které se snažíme řešit, eh, že eh, a nejde jenom o zajištění bezpečnosti v bezprostředním sousedství, ale i v širším okolí, a myslím si, že problém, který my máme, je, že eh, ty příslušné nástroje nám nedávají veliký prostor pro manévrování, ať už mezi eh, kapitolami nebo při hledání nových nástrojů. A je důležité, abychom požádali komisi, aby eh, jak si projevila představivost a našla řešení nebo způsoby, jak všechny ty výzvy, před kterými stojíme, Eh, mohla, eh, abychom je mohli eh, řešit. Čili je třeba nalézt více zdrojů pro kapitolu 4 v rámci tohoto přeskumu, jinak bude pro nás velmi těžké čelit dalším novým kriza, krizím. My jsme již zažili několik živelných pohrom, při, když jsme začali tedy řešit tuto, tento přeskum a my musíme být připraveni na podobné výzvy i do budoucna. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Navrhuji, abychom změnili datumy, aby eh, konečná lhůta pro předkládání pozměňovacích nároků byla posunuta o týden dopředu. A hlasovat se bude také dřív, Protože když vidím, jak to probíhá ve výboru pro rozpočet, myslím si, že se vyplatí začít s nimi spolupracovat co nejdříve, abychom skutečně měli vliv na konečný výsledek. A proto navrhuji, proč ne? Můžeme to zkusit. Tady, my jsme tady od politiky, nikoli od administrativy. A já myslím, že tedy překlady a tlumočení nemůžeme ovlivnit. Ne, ale my jsme politici, nyní je 19. Eh, dubna, to jsou ještě čtyři týdny, tak se snad můžeme dovolit posunout, nebo tedy zkrátit lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Navíc to není dlouhé stanovisko. A potom tedy 23. května se můžeme pokusit hlasovat na půdě našeho výboru. A náš zpravodaj díky tomu bude mít tři týdny na to, aby jednal s výborem pro rozpočet. Mně bylo řečeno sekretariátem, že bude mimořádně obtížné pokusit se měnit. Já jsem přesvědčen, že když to po něm budeme chtít, tak to sekretariát zvládne ale jde také o kolegy. A jestliže budeme hlasovat a ve chvíli, kdy nebudeme mít k dispozici všechny jazykové verze, může to způsobit problém. Byla bych ráda, kdyby si to pan předseda uvědomil. Nechci, aby moje stanovisko vyletělo oknem jen proto, že někdo jej napadne z toho důvodu, že neměl k dispozici všechny jazykové verze ale někdy tady máme dobrý důvod k tomu snažit se věci urychlit a máme dost času do 23. května. To je více než čtyři týdny. Takže bychom měli být schopni to korektně řešit. Máme čtyři týdny. Pane předsedo, možná byste se měl také zeptat stínových zpravodajů. Zdali ostatní frakce budou souhlasit s tímto řešením. Já vycházím z toho, co mi řekla administrativa a musíte se tedy zeptat ostatních stínových zpravodajů. Pan předseda říká, nechceme být rukojmými administrativy, ale EPP podporuje návrh pana předsedy. We have talked to the... Měli bychom se o to aspoň pokusit, když to nebude možné, tak to neuděláme, ale měli bychom se pokusit, pan Halit. Děkuji. Já doporučuji, aby se zpravodajka prohovořila se sekretariátem a se stínovými zpravodaji a ke konci našeho zasedání nám může sdělit, zda se to povedlo nebo ne, protože samozřejmě tedy eh, jsou tady i politické záležitosti k řešení a proto bychom se k tomu mohli postavit takto. Já si myslím, že výbor má možnost přitlačit administrativu k tomu, aby jednala rychleji. Aspoň takhle já chápu to, jak funguje politika. Also the other part of administration. It cannot be that a short opinion. Nemůže eh, to dopadnout tak, abychom si vyhradili čtyři týdny na překlad krátkého stanoviska. To je nepřijatelné. A měli bychom vyvíjet tedy tlak na administrativu, aby všechno pro nás bylo korektně připravené. Aspoň bychom se o to měli pokusit. Já jsem totiž přesvědčen, že problematika přeskumu rozpočtu je jedním z nejdůležitějších témat, které, o kterých budeme hlasovat letos v létě. Má to totiž dopad na poslední dva a půl roku, tři roku, tři roky práce tohoto parlamentu v oblasti zahraničně politické. A právě z toho důvodu je to mimořádně důležité a měli bychom mít dost času na diskuze. A proto také potřebujeme mít tedy dost času na úvahy a debaty o rozpočtu. A ověříme to tedy se sekretariátem, abychom zjistili, co je možné. Počkejte, až vám dám slovo, já nemám problém se změnou lhůty za předpokladu, že s tím budou souhlasit všechny frakce, ale nemáme tu v tuto chvíli žádného stínového zpravodaje a nikoho jiného než jednoho zástupce EPP, který promluvil. EPP tedy řeklo ano a o časovém rozboru nerozhodují stínový zpravodaje a zpravodajové, ale tenhle výbor. Já si dovolím s vámi nesouhlasit. Já chci jen říct, že je třeba zapojit do práce všechny frakce, které jsou zastoupeny v tomto výboru. A myslím si, že byste, pane předsedo, mohl také být trochu zdvořilejší ke kolegům. Já s vámi souhlasím, myslím, že bychom to měli urychlit. Vidíte, paní Jill, my se snažíme pokud to se ukáže, že to není možné, tak to nebude možné, ale pojďme se o to aspoň eh, pokusit. Já s tím nemám problém. V tom případě je hotovo. Mám ale problém, pokud eh, vzniknou problémy později při hlasování. Já nejsem stínová za zelené, ale no, probíhá studie o finančních nástrojích a ta bude k dispozici v květnu. Takže asi by bylo dobré také tu studii předtím mít. No, my bychom stejně měli eh, se zeptat pana Butikofera, požádat ho, aby nám eh, dal co nejdříve eh, jaksi výsledky týkající se finančních nástrojů a to bychom mohli dát eh, na eh, pořad jednání, protože tam je také určitá nespokojenost. Tak. A nyní se dostáváme k bodu 21. Zpravodajkou je paní Desanes. Prosím, máte slovo. Merci, euh, merci beaucoup. Děkuji, pane předsedo. U této velice významné otázky posílení kontrol na vnějších hranicích Schengenu se dotýkáme toho, co jste říkal před chvilkou. Rozhodla to rada v listopadu loňského roku po atentátech v Paříži a teď eh, já vám navrhuji eh, stanovisko tato revize režimu překračování hranic, tedy šengenský kodex, ta revize začala v listopadu loňského roku, umožní eh, dělat prohloubené kontroly na hranicích, kontroly osob a dat na základě databází příslušných. Bude se to týkat občanů Evropské unie a bude se to týkat občanů třetích zemí. A v podstatě když o tom teď hovoříme, tak si můžeme klást otázku, proč se to neudělalo dřív. To je, myslím, dobrá reforma, moudrá, rozumná, eh, relevantní Evropská unie. Pokud chce ponechat Schengen, pokud chce vrátit Schengenu jeho eh, věrohodnost Schengenu a volnému pohybu, tak samozřejmě musí zavést skutečné eh, kontroly osob a dat na hranicích. Takže stanovisko, které já předkládám nyní jménem zahraničního výboru, obsahuje šest pozměňovacích návrhů k návrhu komise. Já jsem se snažila je formulovat tak, abychom dodrželi vlastní kompetence a v souladu s tím, o čem se jedná, proto aby to bylo průchodné a hlavně, aby to mohlo vstoupit v platnost co nejdříve. Celkem navrhuji šest pozměňovacích návrhů, z toho dva doplňují Ehm, víza, protože je potřeba, abychom eh, eh, toto aplikovali v souladu s lidskými právy a právy dětí. Pozměňovací návrh 3 eh, připomíná, že zajišťuje bezpečnost všech Evropanů, ať jsou občany nebo nejsou občany členského státu, protože teroristická hrozba se neomezuje na i konkrétní stát. Pozměňovací návrh 4 se týká automatické kontroly občanů třetích zemí také při výstupu Eh, z šengenského prostoru, protože to se mi zdá, že v textu nebylo dostatečně jasné. Návrhy 5 a 6 se týkají eh, výjimky z automatického mechanismu. V textu komise je řečeno, že v případě, že systematické zjišťování kontrol by bylo nepřiměřeně zatěžující, takže by se dalo uvažovat o výjimkách, tak pozměňovací návrh, který já navrhuji, je, že eh, je potřeba, aby to zůstalo výjimečné a nestalo se to pravidlem, takže že hodnocení rizik musí toto z, zdůvodnit takovou výjimku. Takže tolik eh, co do obsahu té reformy. Samozřejmě je to součást celku. Připomínám, že všechny velké celky ve světě mají efektivní kontroly na vnějších hranicích a je opravdu na čase, aby i Evropská unie eh, takto k tomu přistoupila. Musí samozřejmě to být součástí širšího rámce rozhodování pro eh, boj za eh, bezpečnost našich občanů a boj proti terorismu. Eh, proto také jsme minulý týden hlasovali o problematice PNR. Týká se to všech textů týkající se takzvané harmonizace teroristických skutků, takzvaných databází zahraničních bojovníků, posílení Europolu, Eurojustu a tak dále. To je celý ten rámec politické vůle Evropské unie a myslím si, že tato reforma Schengenu měla jak si tady být už dále dávno a je nejvyšší čas tedy, abychom tuto eh, vůli, politickou vůli prosadili. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, paní Desernes. A mm, takže nyní za frakce, eh, pan Danjean tady není, takže myslím, že pan Preda, koordinátor, eh, vystoupí jeho jménem. Děkuji, pane předsedající. Arnaud Danjean bych chtěl poděkovat zpravodajce paní Desarnés za její práce a plně podporuje návrh komise, jejímž cílem je zlepšení vnitřní bezpečnosti EU a ochranu eh, principu volného pohybu osob. Pan Donjon eh, si myslí, že je možné zlepšit šengenský systém při posílení vnější hranice a provádění systematických eh, kontrol na hranicích, a to i včetně kontrol evropských občanů. Šengenské dohody se netýkají jenom volného pohybu uvnitř hranic, ale také kontroly na vnějších hranicích. Návrh stanoviska paní Desarnéze tedy Eh, jde v tomto smyslu a Arnaud Dangean chce prohloubit tři konkrétní body. Jedná se za prvé o systematické kontroly eh, občanů Unie při výstupu z území Unie, nejenom při vstupu eh, a konzultování relevantních databází. Za druhé, o systematické kontrolování občanů třetích zemí při, a při vystoupení z Unie, abychom se ujistili, že nepředstavují hrozbu pro bezpečnost a dále cílenou kontrolu, což je jakási výjimka eh, pro to, aby eh, nedocházelo k brždění provozu na hranicích jedině tehdy, kdy systematické nahlížení do databází by bylo příliš zatěžující a eh, také by si pan Donjon přál, aby aby tento text mohl vstoupit v platnost co nejdříve. Děkuji, pane Predo. A za SND eh, pan kolega Picola, prosím, máte slovo. Děkuji tento návrh i pozměňovací návrhy zpravodajky oceňuji. Já skutečně souhlasím, že ty tragické důsledky e, jako útoky v Paříži a v Belgii poukázaly na slabost existujícího systému, slabost kontrol na vnější hranici a nedostatků při výměně informací. Cílem tohoto textu je zajistit, aby kontroly byly povinné tak, aby docházelo k systematickému kontrolování osob a dat, které mají právo volného pohybu v souladu s legislativou EU, především při eh, překračování vnější hranice, aby se zkontrolovalo, zda tyto osoby nepředstavují hrozbu. Tento systém eh, systematických kontrol dokladů a osob v příslušných databázích umožní synergie v systému a jeho strukturách což v současné době není možné. Eh, jde o možnost kontrolovat doklady a eh, tedy na hranicích. Eh, tyto kontroly mají probíhat simultánně, ale samozřejmě má to své dopady, co se týče technologických, administrativních, technických aspektů Eh, především co se týče častého překračování hranic. Musíme mít na paměti posílení kapacit těch, u těchto kontrol, protože stávající technologie eh, neumožňují dostatečně rychlé kontroly biometrických dat a eh, v stávajícím systému nebo jejich ukládání do nových systémů. Což by mohlo vést k nedostatkům v porovnání s předchozí praxí minimálních kontrol dokladů a sporadických kontrol v databázích návrh komise, myslím, je dobře odůvodněný a těším se na další spolupráci. nyní mi dovolte dát slovo panu kolegovi Valárovi. Tak jsem chtěl, Jag je, Děkuji. Já bych pouze k tomu dodala jednu věc. Já bych byla opravdu velmi ráda, kdyby se nám podařilo zajistit kontrolu hranic, tak jak v tuto chvíli je prováděna na hranicích mezi Dánskem a Švédskem. Samozřejmě, že budeme potřebovat i vnější kontrolu hranic. Musíme také ale zároveň zajistit integritu každého jednotlivce a musíme také chránit lidská práva a to opravdu všech a myslím si, že i z tohoto hlediska je tato zpráva opravdu velmi dobře podložená. Potřebujeme zprávu, která nebude zasahovat do lidských práv jednotlivců. Děkuji, paní Valero. A ještě pan Epitidios, prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že ty pozměňovací návrhy se ubírají tím správným směrem a proto by měly být také podpořeny. Ale je velmi důležité, aby ten postup byl tím druhým krokem. Ten první, tím prvním krokem musí být to, že zabráníme tomu, aby k nám pronikaly nekontrolovatelné toky uprchlíků. To znamená, aby nedocházelo k invazi nekontrolovatelných nelegálních uprchlíků. A právě proto je zcela zásadní, aby byly chráněny vnější hranice. Za kontrolu vnějších hranic jsou samozřejmě zodpovědné ty státy, které tyto vnější hranice mají, ale je třeba si samozřejmě dodržovat pravidla. Samozřejmě, že chceme eh, chránit děti a ženy. Nikdo nechce, aby docházelo eh, k situacím, která, které budou jasnými příklady porušování lidských práv. To samozřejmě ne, ale musí se to všechno samozřejmě normalizovat předtím, než všechny tyto návrhy budou moci být přijaty. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane Epitideusi. Takže v tuto chvíli již seznam řečníků je vyčerpán, který se týká tohoto. Takže... Možná paní dnes chcete něco doplnit? Ano, pane předsedo, já jsem moc ráda, že e, se v podstatě všichni shodujeme a e, protože tato otázka je naprosto klíčová a zásadní pro naše občany. Takže pokud chceme zachránit Schengen, to si musíme říci na rovinu, tak tyto kontroly, systematické, pořádné kontroly na hranicích jsou nutné, protože jinak už nebude volný pohyb, jak jsme si ho představovali. Čili to je bezpodmínečná podmínka pro to, aby volný pohyb mohl existovat a proto, aby kontroly na hranicích byly účinné, kontroly osob a dokladů, takže mě velice těší soulad názorů eh, všech stínových zpravodajů. Já jim moc děkuji, děkuji všem, kteří vystoupili a Další otázka je otázka migrační politiky, asilové politiky v Evropě. To jsou závažné otázky, ale první, první, co musíme udělat, je posílit kontroly na hranicích. Takže moc děkuji všem a e, takže to se plně shodujeme u takto důležité otázky. Merci beaucoup. Nous sommes tous... E, děkuji. My si všichni uvědomujeme, že to je velice důležité téma pro všechny občany i pro fungování vnějších hranic a pro e, efektivní fungování šengenského systému a myslím, že kolegové ve výboru LIBE vezmou všechna tato stanoviska v potaz, především ta, která předložili kolegové tady z výboru AFET. Pro, ještě připomenu, že lhůta pro podání pozměňovacích návrhů u tohoto stanoviska je 28. dubna v našem výboru a hlasovat se bude, zdá se, zatím 24. května. Takže, vážení kolegové, zbývá vám ještě 10 dní na formulování eventuálních pozměňovacích návrhů ke stanovisku paní Desarnes. Takže tím jsme dokončili téma eh, bod 21 a paní Dvůr mi říká, že další bod na programu to je informace o samitu EU-Indie. Začít nemůžeme, protože pan Vigant, představitel ESVČ, ještě nedorazil a má přijít až v 11.15. Vidím, že pan Preda chce něco říci. Ano, já jsem chtěl jenom připomenout, jak je velký počet členů výboru, kteří tady ještě zůstali myslím, že je nás šest, jestli to dobře počítám. Já vím, ano, jsou to ti nejlepší, ale přece jenom šest. Jasně, to je k konstatování eh, hluboké. Máte pravdu, takže teď uděláme krátkou pauzu na kávu a sejdeme se ve eh, čtvrt na 12, 11.15. Děkuji.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 Ladies and gentlemen. Dámy a pánové. Jelikož tu došlo k tomuto nedorozumění, tak eh, mám takové obavy, že někteří z našich kolegů odešli a už se asi nevrátí. No, už tady dávno měly být, nevadí, ale i tak i přesto bych vás rád v tuto chvíli oficiálně informoval, že Ipa Junos je právě na cestě do Berlína, aby navštívil lékaře. To znamená, že po roce a půl můžete již jezdit do zahraničí za lékaři, což je velmi dobré. Myslím si, že je to také dobrý výsledek naší práce. Po Pomáhalo nám i SVČ, e to znamená, že v tuto chvíli Takže v tuto chvíli už je možné proplácet tyto náklady na zdravotní péči v zahraničí. Takže můžeme přejít k dalšímu bodu pořadu jednání. A v tuto chvíli vítám pana Víkanda jako managing director, který zde bude hovořit. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem byl zodpovědným výkonným ředitelem za partnerství ISA a já jsem velmi rád tady za tu dobrou zprávu, kterou jste nám v tuto chvíli předal. Já jsem na tom případu pracoval hodně dlouho a samozřejmě, že těch případů je velmi mnoho. Já v tuto chvíli už nejsem zodpovědný za oblast eh, Ruska, ale za Azii a Tichomoří a v tuto chvíli bych vás tedy rád informoval o tom posledním summitu EU-Indie. To znamená, že tento summit, jak jistě víte, se pořádá od roku 2012. A pozvánka vašeho výboru je důkazem toho, že máte opravdu velký zájem o vztahy mezi Evropskou unii a Indií. Samozřejmě, že i v této souvislosti tady se konají různé aktivity a jsou stále intenzivnější. Tento summit se odehrál týden po těch hrozných útocích eh, tady v Bruselu, to znamená 30. března propůjčil také těmto vztahům nový eh, charakter a my všichni víme, že tyto vztahy jsou velmi důležité. Obě dvě strany to vědí. Ten summit byl velmi konstruktivní, eh, byl také velmi plodný, co se týče výsledků a myslím si, že obě dvě strany prokázaly jasnou vůli dále spolupracovat a to v mnohých oblastech. Samozřejmě, že těch výsledků bylo hodně. Můžu hovořit o konkrétních výsledcích, které minimálně vyčíslím, ale možná, že vypíchnu některé z nich. Chci říci, že se to odehrálo v takovém jaksi dosti neobvyklém kontextu u té, u Častnil se mimo jiné i pan eh, předseda Juncker, ale také předseda parlamentu, také ředitel Evropské investiční banky a i paní Mogheriniová byla přítomna také zástupci obchodních komor a tak dále. To znamená, že bylo přijato mimo jiné i také velmi tak jak si obsáhlé eh, prohlášení, v rámci něhož se všichni zavazují tedy k eh, úzké spolupráci v mnohých oblastech a chceme udělat vše proto, aby odrážely samozřejmě ty hlavní principy a priority Evropské unie. A samozřejmě víme, že v Indii dochází k zásadním hospodářským a společenským změnám, které vedou k modernizaci země a které jsou také v souladu s naší agendou, agendou a s našimi hodnotami a prioritami. To znamená, že všichni samozřejmě eh, se díváme do budoucna, proto jsme také stanovali některé konkrétní cíle, které jsou součástí eh, prohlášení a také eh, agendy či toho cest, té cestovní mapy, která by měla být naším plánem až do roku 2020. To znamená, že hovoříme o plánu do následujících pěti let a samozřejmě tady je zcela zásadní to, že jsme se rozhodli, že se budeme věnovat hlavně tedy implementovat implementaci, provádění těchto konkrétních cílů. Máme tedy společné prohlášení, které se mimo jiné týká také boje proti terorismu, to znamená, že jasně e, zde nastíníme to, že jsme na té stejné, na té jedné straně bojeme proti terorismu a e, to samozřejmě vše ve světle i těch posledních útoků. Také jsme se věnovali otázce migrace a mobility, což je samozřejmě velmi důležitý signál, který vysíláme i v kontextu této celosvětové uprchlické krize. A součástí tohoto porozumění je také eh, v podstatě otázka eh, víz pro diplomaty, samozřejmě také otázky navracení, readmise. A mezi další důležité výsledky tohoto eh, summitu jsou také společné prohlášení týkající se vody. Chceme a spolupracujeme v tuto chvíli již s daleko větším množstvím zúčastněných stran, které, pro které je tato otázka zcela zásadní, včetně tedy jaksi všech, kterých se dotýká situace eh, vodohospodářská a také jsme se zabývali otázkami čisté energie a změn klimatu. A tady samozřejmě jde hlavně o provádění pařížské dohody, ale jde také o konkrétní snahy, které je třeba uplatnit v celé zemi, tak aby docházelo ke snižování emisí CO2. Byl tam i prezident Nodia, který v podstatě se účastnil toho podpisu smlouvy, která se týká hlavně nových úvěrů, která, které mimo jiné mají co dočinění také se stavbou infrastruktury, jako je například metra. A samozřejmě i Evropská investiční banka se účastnila těch, těchto jednání a bude otevírat také své první sídlo v New Delhi. Také jsme hovořili o dohodě o volném obchodu lídři ještě nebyli připraveni opět začít jednání týkající se o dohodě o volném obchodu. Nicméně v tuto chvíli eh, se všichni zavázali, že tato jednání budou opět započata a na ministerské úrovni se tedy v tuto chvíli začne vyjednávat o těch oblastech, kde lze navýšit flexibilitu a kde lze tedy udělat všechno pro to, aby byly aby se začaly naplňovat cíle G20. Myslím si, že obě dvě strany si uvědomili, že tady prostě ta flexibilita je velmi nutná na obou stranách proto, aby se nám podařilo překonat některé dosavadní překážky. Většinu času jsme tedy strávili, jak jsem již nastínil, projednáváním otázek týkající se boje proti terorismu, to znamená, jakým způsobem posílit společnou spolupráci. Hovořili jsme také o otázkách eh, sousedství, to znamená, eh, hovořili jsme o sousedních zemích Indie, o Afganistánu, o Pakistánu. Eh, konference o Afganistánu v Bruselu je tedy klíčovou a je také opravdu klíčovým příspěvkem pro celé toto jednání, ale mimo jiné jsme také hovořili o otázkách týkajících se Ukrajiny a dalších. Hovořili jsme o lidských právech, o sociálních právech, také o genderové rovnosti a nediskriminaci. Hovořili jsme také o společných závazcích těch nejdůležitějších a největších mocností na světě, které, se mus, které musí udělat všechno pro to, aby byla dodržována a chráněna lidská práva a doufáme, že dojde tedy samozřejmě, že bude docházet k té praktické implementaci, k tomu praktickému uplatňování na všech úrovních, i na místní uh, úrovni uh, i v Indii. Já vím, že velké množství e, členů hovořilo o italských námořnicích. Ano, hovořili jsme o tom také v rámci summitu a je to také součástí tedy toho společného prohlášení, které odráží potřeby obou stran tomto obecném eh, společném prohlášení eh, hovoříme také o, otázcích, eh, o otázce estonských a britských strážců. To jsou věci, o kterých se, jsme hovořili. A co se týče toho případu italských námořníků, tak tady v tuto chvíli čekáme na výsledky první arbitráže. Kam se dá říci, že je tu evidentní snaha postoupit ku předu, prohloubit vztahy, přijít s konkrétnějšími výsledky a dostat očekáváním podnikatelů z podniků z obou stran, prohloubit probíraná témata. Úloha Evropského parlamentu je v tomto ohledu klíčová. Je důležité, aby tomu věnoval pozornost a podporu. A Předseda Schulz také naznačil, že se co nejdříve opětovně vydá do Indie a bude podporovat užší spolupráci mezi Evropským parlamentem a Indickým parlamentem. Parlamentní spolupráci je třeba posílit. To je výsledkem dohody mezi premiérem Modem a předsedou parlamentu a my doufáme, že se podaří navázat Spolupráce, která bude kontinuální a produktivnější. A spoleháme také na vaši podporu, tak aby bylo možné plně naplnit potenciál této spolupráce. Děkuji. Thank you. Děkuji. Um, Děkuji. thank you very much. Děkuji. A děkuji za vystoupení pana Vígana. Samozřejmě, že jsme byli velmi rádi, že se tento summit vůbec odehrál. Byl to první summit za čtyři roky. A myslím ovšem, že vaše sdělení bylo vlastně eh, delší než eh, hovory na summitu. Ten summit samotný byl velice krátký, zavrčený večeří na které se sešli všichni představitelé předtím, než summit proběhl, bylo nám ctí setkat se s celou řadou zástupců belgického parlamentu, tedy my, jakožto europoslanci a belgičtí poslanci jsme měli možnost setkat se se zástupci indického parlamentu. Strávili jsme debatou 45 minut před začátkem summitu a v průběhu tohoto setkání jsme upozornili na celou řadu témat, která nás zajímají. E, například pokrok v oblasti jednání o dohodě o volném obchodu. My jsme původně čekali, že tohle bude jedno z hlavních témat summitu a byli jsme poněkud zklamáni, tím, že jsme nedosáhli žádného skutečného pokroku. Premiér Mody eh, prohlásil, že se zasadí o pokrok jednání dohody o volném obchodu a jeden eh, můj kolega ho tedy eh, provokoval otázkou na britské referendum. Premiér vody odmítl komentovat, řekl, že to je věc, o které rozhodne ehm, obyvatelstvo Británie. Dohoda o volném obchodu se nachází v patové situaci už od roku 2013. A právě ta neochota dosáhnout jakéhokoliv pokroku, přijít s novým časovým rozborem pro jednání, a byla eh, zmíněna i na summitu, přesto tedy nemáme žádné konkrétní výsledky, nemáme žádný konkrétní časový rozvrh. Obě strednající strany se vzájemně obvinují z toho, kdo může za to, že nedochází k pokroku. A já si myslím, že to je opravdu zklamáním. Pokud jde o vztahy mezi tímto parlamentem indickým parlamentem. Ano, tam jsme tedy dosáhli určitého pokroku. Naše delegace navštívila Indii a předali jsme pozvání předsedy Evropského parlamentu mluvčí indického parlamentu, ta nás tedy potom skutečně navštívila. A opakovaná návštěva indických parlamentářů je plánována na září tohoto roku. To je tedy dobré. Ale obecně se dá říci, že jsem zklamán. Vývoj kolem dohody o volném obchodu je pro mě zklamáním. A myslím si, že nedostatečný pokrok v tomto ohledu poškozuje naše vztahy s Indií. Já souhlasím s většinou toho, co tu Jeffrey řekl. V návaznosti na dohodu o volném obchodu. Jistě by bylo dobré, kdybychom dosáhli nějakého pokroku, ale já si myslím, že asi nejdůležitější je to, že summit vůbec proběhl po čtyřech letech. Navázání solidních vztahů je jednou z klíčových strategií pro Evropskou unii a podařilo se dohodnout spolupráci i v oblastech, jako je životní prostředí, energetika, terorismus a migrační politika. A já si myslím, že, velmi, že by bylo dobré přijít s nějakou budoucí strategií, která je širší než jen tato témata. Vzhledem k tomu, že Indie do budoucna předstihne z hospodářská hlediska Čínu. Proto je dobré, abychom jaksi investovali do většího zviditelnění. A je pro mě zklamáním, že výstupem ze samitu nebyla například tisková konference. To je poměrně neobvyklé a mě by zajímalo proč. Já jsem ale přesvědčená, že pro obě strany je důležité, abychom hovořili o tom, jakou hodnotu tento vztah má Evropská unie, i když má zastoupení v Dilí, není dostatečně viditelná. A v tomto ohledu musíme udělat víc. Evropská investiční banka odvádí v tomto směru dobrou práci, otvírá tam své zastoupení, ale myslím, že by toho mohly dělat i víc. Vzhledem k tomu, že Indie již není členem FP7. Jsem také zklamána tím, že jedna z iniciativ parlamentu, totiž založit EBTC, bude ukončena. A toto zastoupení končí své aktivity a přitom to tedy byl velice užitečný výchozí bod pro malé a střední podniky které chtěly eh, spolupracovat s Indií. Také je škoda, že se nepodařilo uzavřít dohodu o spolupráci na bázi 5G, jako to máme například s Brazílií, Čínou a dalšími zeměmi. Už eh, i proto, že tedy právě v té oblasti digitální eh, technologie máme s Indií mnoho společného. Také se vedly diskuze o tom, co bychom ještě mohli v této věci udělat. Víte, že digitalizace je pro Indii jednou z priorit, proto si myslím, že by bylo opravdu dobré mít možnost se vrátit. Také bych ráda věděla, jestli máte nějaký další program, jestli plánujete nějaké další samity. Vzhledem k tomu, že to byla ta mezera čtyřech let, já jsem původně doufala, že summit povede k rozhodnutí o tom, že takovéhle samity budou probíhat pravidelně. Děkuji. Děkuji, pan Petrle. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já budu stručný, protože v podstatě předřečníci řekli, co bylo potřeba. Tato slabá dynamika našich vztahů z Indie trošku vyvolává moje obavy. Nemohu říci, že by mě ta dynamika nějak uklidňovala, ale těší mě, že došlo k pokroku. Čili potenciál našich vztahů s Indií je výborný a to jak na úrovni Unie, tak na úrovni členských států, které zdá se tato možnost spolupráce zajímá čím dál více. Čili já ten potenciál vnímám, e, není to poprvé, co o tom mluvím a vidím to i v kontextu pařížské konference. Myslím si, že Evropská unie může udělat mnoho pro takzvané ozelenění indické ekonomiky a Myslím, že Indie sehraje významnou roli v naplňování cílů pařížské konference, čili jsem rád, že bylo dosaženo pokroku a vítám tu novou zprávu, co se týče otevření kanceláře eh, investiční banky v New Delhi. Takže jsem moc rád že tato eh, spolupráce startuje a že bude mít v budoucnu větší dynamiku ještě. Bez mikrofonu. Chtěl jsem jenom podpořit paní Žil, ale ona tu není už. Už odešla. Takže pan Víkantý asi pošle odpověď písemně. O, vzhledem k tomu, že odpověď na její otázku bude jistě zajímat mnohé, tak já na to odpovím i tady. My jsme tedy slyšeli zklamání paní van Orten. A celkem její zklamání sdílíme, protože bychom si přáli, aby volný obchod a jednání o volném obchodu pokračovala rychleji. Devět let po zahájení jednání a tři roky poté, co zamrzli, tak možná jsme měli málo času, kdy zástupce DG, je ta hlavní představitel mm, mm, stáleho sekretariátu na indické straně, e, se snažili překonat ty rozdíly. Nicméně politická vůle je patrná, e, i ten summit tomu přispěl. Indie by chtěla mm, se otevírat velmi opatrně a bojí se příliš rychlé liberalizace. My máme komplexní přístup k liberalizaci obchodu a to včetně investic. A to je strukturální příčinou právě tady toho. E, Indie má zájem o omezenou e, liberalizaci klasického rozsahu obchodní výměny a my bychom byli pro větší liberalizaci v širším rozsahu, čili je potřeba nalézt ten rovnovážný bod. A mm, víte, že Eh, třeba mimořádně významné pro nás jsou autodíly a potřeba jaksi eh, přístupu k poskytovatelům služeb eh, v souvislosti s naším pracovním trhem. A to jsou tedy nejvýznamnější témata pro nás, jsou tam i další. Práce pokračuje a lze v rámci rozumného optimismu předpokládat, že v nějakém omezeném časovém horizontu bude možné dosáhnout k dohodě, tak aby na summitu G20 byl, zazněly ty správné signály, a abychom se vrátili tedy k standardním jednáním. Máme časový plán, Všem ministři a hlavní představitelé eh, hledají správné formulace ten potenciál je obrovský samozřejmě, protože je to země rychle rostoucí a tržní příležitosti jsou veliké. Co se týče toho, co říkala paní Žil, to, že nebyla tisková konference, bylo, příčino, bylo zapříčiněno tím, že eh, indická strana chtěla tiskovou konferenci bez otázek. A to také bylo eh, způsobeno velice nabitým programem, setkáním s krajany pro tu indickou delegaci a tak dále. Měli, měli velmi málo času, pospíchali do Washingtonu na eh, summit o jaderné bezpečnosti a tak dále, proto nebyla tisková konference. A viditelnost potřebuje posílit, viditelnost našich akcí pro Indii zde a pro EU v Indii, takže to bude chtít daleko více moderní komunikace než jenom tiskovou konferenci. Paní Žil zmínila také Evropské technologické podnikatelské centrum. To se zavírat nebude, naopak bude aktivně zapojeno do eh, implementace prohlášení. U každého projektu EU eh, e se eh, zabývá otázkou udržitelnosti projektů a jejich financování. A toto by mělo být Eh, soběstačné. EIP je eh, poměrně v Indii eh, známé. Jedná se o 1,3 miliardy eur má se navýšit na 1,7 a dále 5 a takže přítomnost EIB se má posilovat. K tomu, co říkal pan Petrle, jak říká, že v minulosti byl zklamán a že jsme dostatečně nevyužívali existující potenciál a nyní je spokojen, že jsme hm, našli novou dynamiku. Ano, je tady patrná politická vůle e, zavazovat se komplexně. Ten vztah není lehký, ale představuje mnoho příležitostí a lidé si to uvědomují, takže v rámci toho nového eh, časového plánu máme jaksi mnoho mm, jaksi plánu a výsledků, které doufáme, že budou dosaženy a je tady politická vůle i na indické straně překonat byrokratické a jiné problémy. My se zavazujeme eh, to dotáhnout do úspěšného konce a doufáme, že za půl roku už budeme moci přinést i nějaké pozitivní zprávy ohledně bodů, které se podaří realizovat. Děkuji. Děkuji vám. Nikdo další se nehlásí. Myslím, že mohu souhlasit se třemi eh, řečníky i s vámi, jak jste říkal, že musíme Indii zařadit na vyšší místo co do priorit našich vnějších vztahů, když Vidíme, že Čína ještě potřebuje kus cesty, aby se proměnila v demokracii a právní stát. A toto jsou vlastnosti, které Indie má. Takže si myslím, že z dlouhodobého pohledu Indie má minimálně stejně velký potenciál jako Čína. A neměli bychom jaksi to zjistit pozdě a měli bychom zvýšit informovanost, uvědomělost a spolupráci, tak abychom jak si jí věnovali více pozornosti. Děkujeme vám za to, že jste si na nás udělal čas. Tím končím než dopolední zasedání a sejdeme se zase ve tři.